Další naše zkuze bude pokračovat zítra a to od 9 do 13 a od 15 do 17. Pořad jednání zveřejněn byl. Můžete se na něj podívat na webových stránkách parlamentu. Já vám všem přeji dobrý spánek a tímto končím dnešní schůzi.